Um, Vážení kolegové, dobré odpoledne. Začneme. Pan uh, předseda přišel půl deset minut uh, později. Já už jsem to udělal dvakrát. Tento týden je to velice neobvyklé, omlouvám se, také zde nemáme mnoho kolegů. Pan Boudy to zde drží, pokud bych za Libe mohl udělit eh, nějaké ocenění, tak já třeba něco vymyslím a ocením vás. Budete první na řadě. Tak tady eh, dáme stáfu nějaká ocenění. Trošku možná je ten problém kvůli tomu, že začínáme ve dvě hodiny, což běžně nebývá. Normálně začínáváme ve tři hodiny. Takže já se všem omlouvám. Ten den je velice neobvyklý, různě se navíc hlasovalo, byla svolána jednání navíc, že všem, komu se, koho se to týká, se omlouvám. Především se také omlouvám našim hostům. Máme zde tedy poměrně uh, omezenou přítomnost, ale to jednání je přenášeno, takže spousta lidí to určitě bude eh, sledovat na webu. Také je čtvrtek odpoledne, hodně lidí odjíždí. Takže eh, pan Boury tady bude po celé jednání, aspoň po většinu, tak skvělé. To je důležité. Ještě tady máme jednoho řádného člena, nebo to je? To je návštěvník, aha. To, takže máme pouze jednoho řádného člena. Pokud tedy souhlasíte, dámy a pánové, budeme pokračovat. Myslím si ale, že ta nízká účast je zde skutečně ze strukturálních důvodů. Kvůli průběhu toho dne, protože my jsme dnes hlasovali dopoledne o PNR, hodně lidí právě přišlo na to hlasování, ale pak odešli. Takže došlo k několika strukturálním změnám v průběhu dnešního dne a my se tedy ale přesto pustíme do práce bod, eh, body 7, 8 a 9. Eh, máme zde eh, organizaci OKTA, zprávu z 30. září od zástupce Europolu, pana Vana Gemerta, pak se také podíváme na studii, která se týká výzev v oblasti vypáhání zákona o kyberkriminalitě a potom zde máme také studii o kyberbezpečnosti v Evropské unii, kterou představí paní doktorka Nicole van der Meulen a paní Ejčou z Rand Europe eh, z kanceláře v Cambridge. Debata bude k těmto bodům společná. První část bude tedy věnována, respektive nyní dostane slovo pan Gemert, zástupce ředitele Europolu, který pohovoří o tom nejnovějším vyhodnocení hrozeb organizované trestné činnosti, OKTA, dejme tomu tak 10 až 15 minutách a potom bude následovat ta další prezentace. Prosím, máte slovo, pane Van Gemerte. Děkuji, pane předsedo, děkuji mnohokrát eh, za pozvání vy jste zmínil PNR. Já bych eh, se rád ještě zmínil o jedné věci, kterou jste sotva před týdnem dokončili. To je nařízení o Europolu. A já bych chtěl poděkovat vám a obecně členům výboru Libe za výbornou spolupráci na tomto velmi důležitém tématu, kterým pro nás nařízení o Europolu je. Bylo to velice komplikované, ale má to poměrně značné dopady na praxi a děkujeme eh, jak vám, tak také lucemburskému předsednictví za to, že toto téma již bylo dokončeno. A určitým způsobem o tom budeme diskutovat i nyní, protože budeme diskutovat o potřebě nalézt vyváženost eh, mezi právním rámcem a zachováním eh, občanských svobod a základních práv našich občanů. A zde by Europol a další agentury tedy vám rádi poděkovali za to, že to nařízení máme. Pokud jde o kyberkriminalitu a příslušné hrozby, chtěl bych eh, stručně pohovořit o některých důležitých výzvách, kterým v této oblasti čelíme. Můj eh, ředitel zde byl minulý měsíc, hovořil o terorismu, také jsme sem přišli před nějakou dobou diskutovat o migraci, o vnějších vztazích, dozoru a dnes tedy to třetí důležité téma, kterým je kyberkriminalita. A musím říct, že my vždy velice rádi chodíme do výboru Libe a hovoříme o své činnosti. Pokud jde o to e, Centrum e, pro boj proti kriminalitě, to bylo, e, zahájilo činnost v roce 2013, aby byla posílena činnost Evropské unie proti kyberkriminalitě. A také eh, zde ten nyní máme to Centrum pro eh, studie této oblasti. Již eh, tehdy jsme měli řadu zkušeností v této oblasti a snažili jsme se více koordinovat boj proti kyberkriminalitě. Europol a ECT e mají jako hlavní úkol být jakousi platformou pro výměnu informací. Také máme asi 200 styčných důstojníků z 28 členských států a 35 zemí mimo Evropskou unii. Také fungujeme jako koordinační centrum pro velké policejní operace, které zde lze plánovat. Pracujeme také s mezinárodními partnery, s Interpolem a s důležitými státy, jako je Kolumbie, Norsko a samozřejmě Spojené státy americké. A ještě bych chtěl zmínit, že působíme v rámci velice robustního rámce ochrany údajů a s, tou, s tím novým nařízením to bude ještě lepší. Pokud jde o ECT, zaměřujeme se na tři věci. Jednak je, jsou to podvody po internetu, například pašování zboží, padělání zboží, potom je to vykořišťování a zneužívání dětí a potom jsou to kyberataky, které jsou namířeny na informační systémy a kritické infrastruktury v Evropské unii i mimo. V roce 2015 jsme podpořili již více než 100 vysokoprofilových operací v sedmi eh, členských státech. Jedním z nejinovativnějších eh, způsobů naší eh, práce je takzvaný GCAT a zde členské státy eh, chápou, že je potřeba sdílet informace, je to, o krok dá, je to tedy o krok dále Eh, ten GCAT to je eh, vlastně takové společné centrum eh, pro organizování těch společných operací. Sestává se styčných důstojníků ze sedmi členských států a čtyř států mimo Evropskou unii, kteří společně pracují na prioritizaci cílů a vyšetřování. A to nikoli z perspektivy národní, ale z perspektivy nadnárodní a snaží se také rozhodovat o tom, které místo je nejlepší pro řešení určitého konkrétního eh, problému. Také chci říci, že toto je věc, která vyšla od členských států a členské státy ji taky řídí. Takovéto nové eh, postupy jsou velice důležité pro to, že se nám tedy podařilo dokončit asi deset velkých nadnárodních eh, operací v oblasti boji proti kriminalitě. Pokud jde o zprávu okta naleznete ji samozřejmě i na webu. Eh, provádíme tedy eh, analýzu těch dosažených úspěchů a postupujeme eh, trošku jinak, než jsou, určité soukromá, než jsou určitá soukromá hodnocení. Cílem je také poskytnout jakousi perspektivu Eh, dopředu, poskytnout strategický přehled o výzvách v oblasti kyberkriminality. Opíráme se o příspěvky všech 28 členských států, ale také od soukromého sektoru, od eh, akademie, finančního sektoru a tak dále. A jaká jsou hlavní zjištění? V první řadě kyberkriminalita, a to není žádné tajemství ani žádná novinka, se stává stále agresivnější a konfrontační. To, co je možná eh, trošku nové, je, že se do všeho zapojuje také organizovaná eh, zločinnost, například se to týká vydírání společností i soukromých osob a stává se to velice otevřené, takovéto postupy. Není to již tak utajované jako v minulosti. Také to znamená, že e, z důvodu toho, že kyberkriminalita je vlastně brána jako služba, si mohou vlastně e, lajici, lajičtí útočníci tyto služby jaksi zakoupit a využívat toho právě pro útoky. Potom zde máme takzvané útoky ransomware, to znamená e, ty, které jaksi kde je ke vstupu do systému vyžadováno určité výkupné, je to tedy nová forma malvéru. A my jsme v loňském roce provedli jednu operaci, která značně narušila eh, takovou určitou horu na internetu, která byla právě využívána proto, aby se tento malware šířil po síti. Tehdy vlastně do toho bylo zapojen asi eh, milion eh, počítačů. Pracujeme také velice úzce se soukromými eh, partnery, snažíme se identifikovat oběti a také jim pomoci například poskytováním zakódovaných webových eh, stránek. Takže pokud byste se někdy stali obětí takovéhoto malvéru, tak eh, již tedy proto existuje řešení. Potom zde máme problémy v oblasti bankovnictví, eh, dochází například ke krádežím hesel, k manipulacím těch bankovních transakcí. A zatím nestojí pouze technologické iniciativy, nové technologické jaksi eh, nástroje, ale také nedostatečné zabezpečení. A často se eh, kriminálně používají ty mezery nebo nedostatky, které jsou velice dobře známé. Eh, také zde máme rozvíjející se technologii anonymizace a kódování která se rozšiřuje i do jiných oblastí. V roce 2015 více než tři čtvrtiny vyšetřování kyberzločinnosti se eh, týkaly eh, kódování dat v komunikaci a také nedávná operace, kterou EC3 koordinovala Jet Mozart, tak v ní 62% eh, těch zpráv, které si tato kriminální skupina vyměňovala během určitého období, tak eh, používala vlastně kódovací software, který je běžně dostupný. A my tam v podstatě potom nemůžeme zjistit, jaké informace si ti zločinci vyměňují. A pro mne to znamená, že eh, tradiční eh, policie samozřejmě potřebuje monitorovat komunikaci a pokud nemůže, tak se veškeré vyšetřování stává méně efektivním. Totéž platí i pokud někoho zatýkáme, zabavíme třeba nějaký hard disk, hard drive a je zakódovaný, tak poté policejní složky nemají žádné nebo mají velice omezené eh, možnosti, eh, jak si to odhalit a potom danou osobu stíhat. Také bych chtěl vysvětlit, a to proto, protože zde o tom se již diskutovalo, eh, Europol jakožto zástupce v této oblasti nikdy tedy eh, jaksi nebyl eh, požádán o nějakou aktivitu v oblasti eh, dekodování. V Europolu respektive v EC3, si také uvědomujeme, že bez určité možnosti kódování by internet nefungoval a nyní ani v budoucnosti. To, co potřebujeme, to je taková legislativa, která by eh, policejním složkám dala vyvážené pravomoci abychom mohli pomáhat soudcům a žalobcům při vyšetřování a při stíhání a zároveň, aby bylo dost, byly dostatečně zaručena práva obětí. Myslím si, že Evropská unie by mohla této rovnováhy dosáhnout pomocí určitých alternativních opatření, aniž by přitom ohrožovala stávající technologie, protože to bychom potom vlastně ten problém eh, by se k nám eh, vrátil oknem po té, co bychom ho vyhodili eh, dveřmi. Například by zde mohlo být povinné zveřejňování jednání, compulsory disclosure. A opět tedy eh, bych se vrátil ještě k těm eh, dalším eh, zjištěním i okta. Stále více se používají bitcoiny, používají se jak si také jako platba mezi těmi zločincem, zločinci. Měli bychom patrně upravit legislativu, která se týká praní špinavých peněz, tak aby se vztahovala také na bitcoiny, na virtuální měnu mělo by, mělo by se to stát součástí pravidel řádné péče a business modelů. A dostávám se již k závěru své prezentace. Rovněž se eh, zvyšuje eh, počet eh, narušení údajů, využívá se zvláště při podvodu sociálního inženýrství a v oblasti podvodů se stále více tedy zneužívají platební karty. Došlo také k rozšíření eh, živého vysílání eh, dětské pornografie pro komerční účely a také eh, dochází k růstu a rozšiřování obsahu, který je závadný a který se jaksi sám rozšiřuje. A nyní závěry. Abychom mohli efektivně bojovat proti kyberzločinnosti, zákonodárce potřebuje dát té výkonné složce odpovídající eh, legislativní pravomoci především v oblasti zachování anonymity a dekodování. Zde je potřeba více spolupracovat se soukromým sektorem, s finančním sektorem, ale také s vědci a s pracovníky univerzit. Důležité je také plovat osvětu, prevenci a budování kapacit. Pokud jde o ochranu či záchranu obětí, ta by měla být usnadněna také eh, prostřednictvím určitého eh, průkazu obětí, to znamená tím, že jak si budeme ty oběti evidovat. A také bychom měli přijmout opatření na zmírnění eh, dekodování, postarat se o rozšíření legislativy tak, aby zahrnovala virtuální měnu a další nástroje. A potom si myslím, že je také tedy třeba dosáhnout té rovnováhy mezi zachováním občanských eh, práv a svobod a na druhé straně mezi pravomocemi bezpečnostních eh, složek. A tam je potřeba eh, dialog se společností. Naši občané si zaslouží stejnou míru ochrany jak v běžném životě, tak na internetu a Europol, Europol samozřejmě bude policejním složkám i nadále v tomto pomáhat. Děkuji mnohokrát. Děkujeme. Děkujeme a nyní to bude doktorka Jean Despos z Univerzity ULB, Bruselské univerzity která rovněž spolupracuje s Centrem pro studie konfliktu, svobody, bezpečnosti a věnuje se rovněž i výzvám v oblasti kyberkriminality, v oblasti prosazování zákona. Jestli dovolíte, pane předsedo, já bych poprosil o možnost využití slajdů prezentace. Great, thank you. Uh, good afternoon. Dobré odpoledne, si dovolíte za kolegy bych rád poděkoval výboru Libe za pozvání, za možnost prezentovat výsledky klíčové studie, kterou jsme provedli v této oblasti, hlavní výzvy v oblasti kyberkriminality. Další slide, prosím. Při definování a analyzování těchto výzev jsme byli požádání, abychom se zaměřili především na problematiku enkrypce, anonymizace v této oblasti, což jsou nástroje, které využívají možnosti softwaru v této oblasti a Bitcoin, to znamená měna, která se využívá pro kryptování. Jednak jsme se snažili zaměřit na kyberkriminalitu v rámci politik EU. Evropská komise považuje kyberkriminalitu za jednu z nejdůležitějších výzev pro oblast a agendu bezpečnosti do roku 2020 a zároveň je to to mm, v podstatě neustále se zvyšující eh, počet všech těchto mm, oznamování, těchto, těchto mm, porušování práv této oblasti, pokud jde o data, pokud jde o balvery, jednak veřejné, soukromé a nevládní scény. A poslední oblasti je kontroverzní názor nebo určitá opatření, která potřebujeme v tomto kontextu široce Mm, známé problematiky, pokud jde o agentury v této oblasti, které jsou aktivní především ve Spojených státech, občas i ehm, v Evropě. To znamená, ta, to riziko toho, že internet se stává právě eh, kvůli těmto mm, enkryptům nebo šifrovacím mechanismům s jakousi zónou darknet. A dále je to přístup k klíčům v této oblasti, které využíváme v rámci služeb každodenního života, Messenger, WhatsApp, Apple, aplikace a tak dále. V Evropě v posledních týdnech vidíme, že je to aktuálně především ve Francii v souladu, nebo teda po mm, útocích ze 13.11. Další slide. Takže klíčová zjištění pokud jde o veřejné politické diskuzi v této oblasti, ta se zaměřovala na technické a technologické nástroje, které máme v oblasti boje proti krimin- kyberkriminalitě. Klíčovým výsledkem je, že je to politická spíše záležitost a ne technická záležitost. Je zde nedostatek právního základu, pokud je o ochranu základních lidských práv a zároveň i právo na spravedlivý proces a mm, i s těmi, kteří se dopouštějí těchto zločinů. Vidíme zde tři typy různých výsledků, které vyplynuly z naší studie. Výsledky, které se týkají toho, že internet se stává čím dál tím temnějším místem pro orgány činné v trestním řízení. My si myslíme ovšem, že k tomu tak nejde. Stávající technologie může být komplikovaná, trestní řízení to komplikuje, ovšem neznamená to, že by radikální opatření nebyla k dispozici. My jsme na základě interview s Eurojustem a Europolem zjistili, že především je důležitá možnost, přístupnost určitých technologických dovedností, které nemají bohužel k dispozici ani členské státy, ani orgány činné v tomto oblasti. Je zde, mm, jsou zde určit, mm, je zde určitá konkurence mezi námi a tou druhou stranou, bohužel, eh, my si myslíme, že tomu tak není a ovšem často to vede k tomu, že se navyšují náklady v této oblasti. Podle posledních výzkumů vidíme, že, že kyberkriminalita v podstatě zneužívá slabá místa, která byla známa již dlouhou dobu. Kolega o tom před chvíličkou, před chvíličkou hovořil různé sociální inženýringové techniky, které v podstatě nemají nic společného s technologickými nástroji výjimečná řešení, například výjimečný přístup, pokud jde o enkrypci, šifrování, přístup, to je kontraproduktivní. Specialisté v této oblasti dokázali, že požadavky k výjimečnému přístupu tvoří další úrovně slabých míst a že to v podstatě ohrožuje ehm, bezpečnost onlineového působení definování těchto aktivit, podobně jako kolegové, kteří se tom za chviličku zmíní, pokud jde o studii v oblasti kyberkriminality, my jsme nenašli nějakou definici, která by se týkala kyberkriminality a která by propojila kyberbezpečnost nebo spravodajské informace v této oblasti. Kyberkriminalita totiž znamená něco jiného pro různé aktéry a může to sebou nést Eh, různé proti, různá protichůdná opatření. Když voláme po různých možnostech přístupu eh, na internet právě kvůli tomu, že eh, se v oblasti kyberbezpečnosti dostáváme do té oblasti dark, může být často přehnaný mm, přehnaným požadavkem. Další Výsledky studie se týkají opatření EU ke kriminalitě. Myslíme si, že je zde veliký společný problém toho, že neexistuje společná definice, jsou zde různé kategorie přestupků, trestních činů. My si myslíme, že v různých studiích eh, vidíme, že v podstatě kyberkriminalita a kyberbezpečnost, eh, Ty hranice mezi tím jsou velice nejasné a e, bohužel občas e, bychom mohli ohrozit bezpečnost práce na internetu tímto způsobem. EC3 to je právě jednotka v rámci Interrolu, která se věnuje této oblasti, operačním oblastem, operačním problému musíme změnit trošku přístup k celé kyberkriminalitě, protože tato jednotka by měla podporovat vyšetřování na straně členských států. Od roku 2014, od září, tato jednotka je součástí JCATu, Task Force, které která se stává z partnerů v této oblasti na národní úrovni. JCAT aktivně koordinuje tyto aktivity, Kyberkriminalita totiž má přeshraniční charakter a proto vyžaduje koordinace od prvního okamžiku a nečekat mm, na to, že dojde k nějakému dalšímu vývoji na národní úrovni a poté to nějak prorazit Europolem. Je zde potenciálně napětí různých přístupů k této oblasti, investigativní na jedné straně a proaktivní, neutralizační na straně druhé. Tam se snažíme přerušit to aktivity, předejít jim a ne Mm, teda je nechat nějak dozrát a tam v podstatě už ten proces by byl mnohem nejasnější, pokud bychom to ponechali um, zajít až tak daleko a proto potřebujeme právní jistotu. Tím se dostávám k poslední sadě konkrétních výsledků naší studie a to jsou právě právní výzvy v této oblasti prosazování práva. často se zde zmiňuje rychlost, pokud jde o zjišťování nebo zajišťování důkazů, je zde určitá kooperace, pokud jde o právní spolupráci, ovšem ta je nedostatečná, příliš pomalá nekvalitní, technologie se vyvíjí hrozně rychle a proto i procesy a postupy by, měly, by neměly zaostávat. Ani my, ani tato zpráva, včetně Rady Evropy, výboru, který se věnuje v této oblasti, nezískali žádné, žádné důkazy, které by podporovaly toto tvrzení. Probíhají diskuze o možnostech přímějšího e, přístupu k informacím, které potřebuje soukromý sektor. V první výroční zprávě EC3 před několika lety se zmiňujeme o tom, že soukromý sektor nikdy nevykazuje všechny ty informace jednotlivým orgánům i z důvodu reputace, pověstě těchto podniků a hovoří se tam, cituji, proto aby orgány měly možnost získat základní důkazy eh, mm, z soukromého sektoru. To je zásadním aspektem a toto je něco, co zároveň představuje určité jurisdikční problémy, spravedlivý proces, pokud by se měly tyto informace využít v takovém procesu, pokud některé z těchto požadavků by vlastně eh, mm, se týkaly společnosti, která porušují základní práv v této oblasti. Velká výzva zde znamená i aktualizaci právního rámce předtím, než dojde k zajištění dalších opatření. A toto je propojeno i s přijetím nařízení o ochraně dat na evropské úrovni a směrnice, pokud jde o využívání dat pro um, procesy v trestním řízení. Například Budapešská úmluva je nesmírně důležitá. Právě proto vidíme, že je zde určitý problém v oblasti ochrany soukromí a ochrany dat. Další slide. Souladu s těmito výsledky přicházím s pěti doporučeními. Tři vidíte na obrazovce, Zúrazním je první záležitost, musíme revidovat eh, infrastrukturu v této oblasti, pravomoci v této oblasti, v posledních několika letech vidíme, že došlo k obrovskému zapojení dalších subjektů v soukromého sektoru a vše by mělo podléhat um, revizi v této oblasti. No, ale je to spolupráce s třetími stranami, a co to státy nebo soukromý sektor, by měla být um, založena na jasných eh, pravidlech v oblasti proporcionality a eh, lidských práv, tak jak to vidíme v Evropském vyšetřovacím příkazu je zde jednak úmluva, která se týká monitorování těchto aktivit a jakýkoliv další legislativní aktu, A kyberkriminalita nesmí být důvodem pro z rozmělnění protokolu v této oblasti, pokud jde o anonymizaci a šifrování. Děkuji za pozornost. Thank you very much. And, um, now we have and Děkuji mnohokrát. Nyní e, máme zástupce společnosti Rand Europe, kteří představí studii na téma kybernetické bezpečnost v Evropské unii a dále zkoumání hrozeb a politických odpovědí. Máte 10 minut, prosím. Thank you very much, Chairman, and also from... Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. I my děkujeme za pozvání odprezentovat naši studii. Projdeme rychle klíčové cíle studie, klíčová zjištění a také politické možnosti, které nyní máme. Nám šlo o to, abychom identifikovali klíčové kyberhrozby eh, a také schopnosti eh, Evropské unie v oblasti kyberbezpečnosti, Eh, potom schopnosti USA v oblasti kyberbezpečnosti. Potom také nám šlo o to, abychom zhodnotili stávající stav nadnárodní spolupráce a potom účinnost eh, této spolupráce. Jaká jsou naše hlavní zjištění? Hrozby, schopnosti EU, USA, nadnárodní spolupráce a také vnímání té efektivity. Hlavní hrozby Ono je taky zajímavé, když se na to podíváme v souvislosti s tou první eh, prezentací o Ioktě. Eh, my jsme tady udělali dvě věci. Chtěli jsme jasně říci, že vycházíme z eh, podkladů, ale možná prostě jsme mm, si uvědomili, když jsme srovnávali stávající situaci, že to vlastně nebylo tak jednoduché, protože eh, hodnocení hrozby, které veřejně je dostupné, bývá často poměrně nejasné, nemáme velmi často stejné zadávací podmínky, co to je vlastně hrozba, nemáme stejné definice. Takže v tomto smyslu chybí jasné definice toho, o čem přesně hovoříme. jiný aspekt, který jsme začlenili do té studie, bylo to, že vnímání toho, co je eh, hrozba, závisí na tom, vlastně, jaké metody používáte. Někdo říká, že kyberhrozby jsou trošku nafouklé, že o tom příliš hovoří politici nebo také média a dělají z toho větší hrozbu, než to ve skutečnosti je. Takže my jsme se snažili tedy zhodnot, eh, podívat se na ta stávající hodnocení hrozeb a hlavně jsme se snažili eh, přijít na to, jak bychom mohli předložit nějaký harmonizovaný rámec pro hodnocení hrozeb, aby to prostě bylo všechno trošku zjednodušené a e, harmonizované. Tady to vlastně vidíme na takovém grafu. Tady máme tedy aktéry, jejich nástroje, může to být třeba neautorizovaný přístup a podobně, kterým se zaměřují vlastně eh, na eh, nějaký cíl. Ta hrozba samozřejmě může být eh, zveřejnění utajených informací nebo upření služeb a podobně. A samozřejmě ty cíle mohou být třeba vlády, banky a podobně. Chtěli jsme říci něco konkrétního k těm hrozbám, takže pokračovali jsme tím eh, srovnávání, v tom srovnávání přes všechny ty problémy, se kterými jsme se potýkali. Eh, mezi eh, těmi aktéry tam vlastně máme cíle jako státy a kyberzločinci. zločinci. V podstatě dochází k industrializaci kyberkriminality a e, mezi těmi nástroji hrozby nej, nejproblematičtějším, nej, nejčastějším nástrojem je malware. Potom třeba e, trojské koně v bankovnictví a podobně. Samozřejmě musíme si vždycky dobře definovat zase, jakou míru zničení, destrukce eh, sebou přináší. Jak to se, mm, co to znamená pro ty kyberschopnosti v oblasti kyberbezpečnosti? Máme tedy odolnost eh, vůči kyberzločinu, kyberzločin jako takový a vlastně obranu vůči, vůči těmto hrozbám. Eh, k tomu prvnímu bodu máme Evropskou agenturu pro bezpečnost sítí a informací, která v podstatě pomáhá eh, eh, také mm, koordinovat nejrůznější aktivity pro týmy, které se zabývají touto odolností. Kromě toho u té kyberkriminality jsme se věnovali Europolu a konkrétně Evropskému centru pro kyberkriminalitu, které eh, vlastně je vytvořeno jako součást Evropské harmonizační strategie. v rámci studie jsme eh, chtěli také u EU porovnat s USA, protože tam eh, situace je úplně jiná, je to mnohem komplikovanější, historie tam je mnohem delší a míra eh, vlastně ty vrstvy různých agentur jsou samozřejmě mnohem eh, komplikovanějších, mnohem více. A ačkoliv existují celé eh, nejrůznější návrhy, pozměňovací návrhy, aby se zlepšilo um, sdílení informací, um, pořád se to ještě nestalo zákonem, to je přece jenom těžký přechod. Tady zase máme další takový graf, eh, který ukazuje eh, všechny agentury, které se podílí na eh, kyberbezpečnosti v USA. Tady prostě vidíte, kolik, jaký počet ministerstev a nejrůznějších oddělení odborů se do toho zaplňuje, včetně agentur a podobně. Takže máme samozřejmě ministerstvo vnitra, které, plie, které hraje zásadní roli. Samozřejmě nesmíme také zapomínat třeba na ministerstvo obrany a NSA, také FBI hraje svoji velmi důležitou roli, samozřejmě potom také eh, tajné služby. Eh, co se týče obrany proti kyberzločinům, eh, byla zveřejněna strategie, kde bylo jasně řečeno, jak se vlastně zaměřují i na ofenzívu. Nyní, když přecházíme k nadnárodní spolupráci, to je tedy zjištění číslo čtyři, je úplně zřejmé, že nadnárodní spolupráce je nezbytná. E, některé unilaterální akce, zejména ze strany některých e, společností, ukazují, jak když se nespolupracuje mezi třeba soukromým a e, veřejným sektorem, můžete vlastně ohrozit jiné operace. Takže tady v podstatě jde o odstranění konfliktů v nadnárodní spolupráci a předchozí řečník říkal, že máme také proces vzájemné právní pomoci, MLA, který už je trošku zastaralý. Uh, a spíše je takovou eh, bariérou pro efektivní eh, poskytování informací či získávání informací. Často to může trvat až roky na místo měsíců. Výzva stále ještě zůstává. Eh, je potřeba nalézt rovnováhu mezi zachováním eh, lidských práv, ale zároveň také umožněním eh, orgánům činným v trestním řízení, aby pokračovali ve svém vyšetřování. Samozřejmě to je téma pro širší debatu. Také existuje potřeba větší harmonizace politických opatření v EU, zejména co se týče informačních toků mezi veřejným a soukromým sektorem, ale také, také navzájem mezi um, orgány. Co se týče efektivity, ještě upozorním, že samozřejmě efektivita je těžko měřitelná, zejména protože reakce EU se teprve vyvíjí. Bylo to v pondělí odpoledne, kdy evropské instituce předložily vlastně schodu ohledně této směrnice. Tato studie samozřejmě byla dokončena ještě před eh, tím, než se shodly. Takže některé ty věci, které nadnáší tato studie, možná už byly vyřešeny. Mm, stále však existuje fragmentace mezi jednotlivými agenturami a mezi eh, vlastně v tom celkovém evropském přístupu, ale došlo k určitému zlepšení schopnosti a rozdíly mezi zeměmi a také rozdíly v prioritách mezi zeměmi stále ještě způsobují problémy. Co se týče regulačního přístupu, došlo ke změně od dobrovolného, neformálního k povinnému a formálnímu. To má se výhody i nevýhody, takže do budoucna to musíme brát v potaz. No, co se týče srovnání s USA, eh, když jsme srovnali tyto eh, dva celky, tak vlastně debata o té kyberbezpečnosti a legislativních návrzích je mnohem veřejnější. A z toho se tedy určitě v USA můžeme něco, z toho se můžeme tedy poučit od USA. co to znamená ohledně politických návrhů. My bychom eh, určitě eh, podpořili větší harmonizaci eh, těch hrozeb a jejich hodnocení, hodnocení hrozeb. Tak, aby všechny evropské agentury prostě věděly, o čem navzájem hovoří a jak se navzájem podpořit. Také na základě americké zkušenosti bychom doporučili co nejvíce využívat existující struktury. Někdy samozřejmě potřebujeme vytvořit novou agenturu tam, kde opravdu eh, chybí, ale často je prostě možné využít ty stávající struktury, které jsou nedovyužité. Kromě toho bylo dosaženo dohody o směrnici NIS, ale stále zde ještě existuje potenciál pro fragmentaci, protože orgány činné v trestním řízení nebyly zapracovány do toho eh, povinného do výměny informací. Pokud já vím, na základě mých zdrojů to tam prostě pořád ještě není, takže my bychom eh, to eh, doporučili, aby tedy ehm, vymáhání práva se dostalo do směrnice NIS. A Eh, nařízení o Europolu bylo stále ještě v přípravách, kdy jsme dělali tuto studii, takže my bychom zase doporučili, aby Europol měl rychlý a přímý přístup k informacím i ze soukromého sektoru. Já myslím, že existují nějaké výjimečné případy, kdy to je možné, ale eh, jak říkám, rozhodnutí o tom padlo až po té, co jsme předložili tuto studii. A konečně identifikovali jsme Eh, opravdu mm, rozdíly mezi členskými zeměmi, eh, propasti. A nyní my se prostě musíme věnovat eh, konkrétnější analýze těchto rozdílů a také hledat nástroje, které by je pomohly překonat. Děkuji mnohokrát. A nyní zde máme několik minut na dotazy či komentáře na naše panelisty. Pan Bouny, prosím. Děkuji mnohokrát za vaše prezentace. Myslím si, že se musíme vrátit k některým zásadním otázkám, protože pokud se hovoříme o nedostatku harmonizace, tak eh, zase v oblasti eh, například směrnice NIS eh, jdeme správným směrem. Myslím si ale, že by bylo velice dobré, pokud bychom my, jakožto členové Evropského parlamentu, měli k dispozici expertízu o tom, které body a které oblasti dosud nejsou pro vás dostatečné, kde ještě by se měly věci zlepšit. Vy jste zmiňovali například silnější spolupráci mezi Europolem, Enisou, a těmi dalšími speciálními jednotkami v rámci Europolu. To je velice důležité, ale to je vlastně otázka lepší organizace, lepšího řízení celého toho rámce. Druhá věc. Jaký typ právních změn potřebujeme? Hovořilo se zde o potřebě právní jasnosti. A bylo by skvělé, pokud bychom k tomu měli více informací. V jakých oblastech například je ta právní bezpečnost nebo ta právní jistota potřebnější? Také zde bylo řečeno, že nějaká výjimečná, jednorázová řešení v oblasti kódování nejsou potřeba. Já chápu, že kódování prostě v mnoha oblastech potřebujeme, protože eh, svět internetu jde stále ku předu. Na druhé straně ta řešení musí být vyvážená. A pokud byste měli nějaká řešení, jak toho dosáhnout, tak to bude skvělé, protože Evropský parlament, eh, když v této, o této věci diskutuje, tak eh, často nemá jaksi příliš podrobné znalosti této problematiky. A ještě bych byl rád, kdybyste mohli zmínit, jaký je potřeba budovat vztah s třetími zeměmi. Hovořilo se zde o vztahu mezi Evropskou unii a Spojenými státy, byly tam porovnány ty systémy, ale také zde samozřejmě máme země například východního sousedství. Takže jakým způsobem eh, bychom měli pohlížet na spolupráci s těmito zeměmi v této oblasti? A poslední věc. Já jsem navštívil Enisu a zjistil jsem, že za tři až čtyři roky se rozpočet Enisy nezměnil, zůstává stejný. Nevím, jak je tomu u Europolu, ale asi to bude to tež. A pokud opravdu chceme bojovat proti kyberkriminalitě, tak musíme jednak mít ten lepší právní rámec, musíme se zamyslet nad tím, čeho skutečně chceme dosáhnout, ale také musíme bojo- budovat eh, určité eh, schopnosti, kapacity a také mít dostatek peněz na to, abychom mohli zaměstnat odborníky a tak dále. A ještě bych se rád zeptal na tu jednotku, která začne fungovat v Europolu. Ta se tedy týká spíše boje proti terorismu, ta, která bude fungovat od 1. ledna. Nicméně můžete k tomu něco dalšího říci, protože zbývají tři týdny, než se práce této jednotky rozběhne. Děkuji. Děkuji. Velice souhlasím s tím, co jste říkal o Enise. Já bych se chtěl také zeptat na něco, co se týká eh, toho eh, kódování. My, když jsme diskutovali o eh, hromadných kontrolách, tak jsme se tím zabývali a rádi bychom si určité věci vyjasnili. Myslím si, že eh, kolega právě se na to také dotazoval. To znamená, eh, kdy eh, v rámci právního rámce to kódování tolerovat, tak abychom zajistili soukromí online pro konečné uživatele, ale jak to skloubit, jak dosáhnout té rovnováhy z požadavky těch eh, policejních orgánů, protože eh, s kodováním určitě jako takovým nelze skončit. Samozřejmě my se můžeme dotazovat i firm jako je Microsoft. Prosím, ano. Děkuji, já se omlouvám, já jsem zde nebyla, abych si vyslechla to, co říkali panelisté, ale mohu pouze potvrdit, že naše členské státy si vlastně s občany trošku pohrávají, protože zde samozřejmě je třeba do této oblasti investovat, je třeba posílit kapacity lidské v oblasti lidských zdrojů, dát tam více finančních prostředků. A právě ta oblast bezpečnosti je to oblasti, do které se prostě investovat musí, protože jde zde o bezpečnost našich občanů. A myslím si, že v celé řadě členských států asi nejsou nejen kapacity, ale ani vůle provést potřebné změny. Pokud zde zároveň eh, nebude tlak na to, aby se to dělo. Samozřejmě, že pokud nebudeme schopni se koordinovat, tak budeme stejně slabí, jako bude slabý ten nejslabší eh, článek eh, mezi námi všemi. Já jsem před dvěma dny byla na večeři s odborníky z různých členských států a z různých eh, společností, kteří, které se zabývají světem digitálních médií a dopady také na kyberkriminalitu. A oni mi říkali, jak oni sami byli eh, svědky či eh, oběťmi vnitřních bojů mezi evropskými institucemi, konkrétně agenturou ENISA a komisí. A chtěla bych se zeptat. Vy jste eh, nezmínili Evropskou obranou agenturu, European Defense Agency. To je další platforma, která by měla bojovat proti kyberkriminalitě. především se zabývat bezpečností kritických infrastruktur. A chci se tedy zeptat, jak je do celého toho procesu zapojena právě Evropská obraná agentura, armády a podobně, jak zajišťují bezpečnost kritických infrastruktur. A na závěr, já jsem se rovněž účastnila delegace našeho výboru do Číny kyberkriminalita byla eh, zmíněna i eh, v souvislosti s různými firmami. My jsme tehdy navštívili eh, firmu Huawei a v Číně je to synonymum prosperity. ale celá řada našich vlád neuzavírá kontrakty o kyberslužbách nebo eh, kyberbezpečnosti s firmami, jako je Huawei. Já se chci zeptat, zda těmi nejhoršími nepřáteli nás samotných uh, nejsme eh, právě my, protože my máme eh, ještě, jak si probíhají ty úsporné politiky, ale my jak si ty prostředky spoříme na nepravém místě a nedáváme jich dost tam, kde by byly potřeba, například právě do Enisy. Cecil, chtěla jste něco říci? Prosím. Děkuji. Já jsem se chtěla zeptat, také v souvislosti s budoucími úkoly Europolu v oblasti boje proti terorismu. Zda již máte konkrétní právní nástroje na boj eh, proti hate speech, proti podněcování k nenávisti na internetu a také v oblasti boje eh, proti náboru radikálů na internetu. Děkuji, Cecil. ještě mi eh, další dva stínoví zpravodaji dali eh, signál, že chtějí hovořit. A já bych eh, se také sám rád zeptal na otázku vzájemné právní pomoci na tuto metodu. My jsme k tomu prováděli určité šetření v uplynulém roce zde v parlamentu a zjistili jsme, že úmluva o kyberkriminalitě se nepoužívá příliš dobře a systém vzájemné právní pomoci často funguje velice pomalu. Chci se proto zeptat, eh, zda byste potřebovali nějaký lepší právní nástroj. Trošičku navazuji na to, co říkal pan Bony, ale ta věc je skutečně velmi závažná my jsme zde hovořili o Enise, že není dostatečně financovaná a na ty věci je skutečně třeba reagovat rychle. Ana Gomez těm eh, tématům eh, jako vždy dává jakousi naléhavost, až naši občané uvidí v médiích, že zase došlo k nějakým eh, velkým eh, kyberútokům a pak se zeptají, co dělá Evropská unie, tak se zeptají se Europolu, co dělá a pracovníkům, eh, odborníkům z oblasti mezi vědci se zeptají, zase veřejnost zeptá, co dělá, tak je potřeba mít nějaké odpovědi asi na to nebudeme mít dost času. Ono se trošku vy... Eh, to odpoledne jak si nepodařilo příliš dobře zorganizovat, ale poprosím vás alespoň o stručné odpovědi. Pan Van Gemert, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já se budu snažit hovořit stručně a zodpovědět na ty jednotlivé otázky. Pokud jde o legislativu, jak tu legislativu zlepšit? a sladit legislativu v jednotlivých členských státech. Jedním z tématem je například uchovávání údajů. Zde existují poměrně značné rozdíly a také to má dopady na vyšetřování. My třeba zašleme členskému státu nějakou žádost a členský stát nám eh, neodpoví, eh, například když stíháme dětskou pornografii. Za druhé, k tomu kódování. E, myslím si, že poskytovatelé to kódování poskytují z důvodu bezpečnosti, ale policejní e, a jiné složky potřebují nějaké e, metody, například to, aby jsme mohli vstoupit do nějakého domu a vheknout se do počítače. Tím by se některé problémy s tím, dekodo, s tím kódováním daly vyřešit. Samozřejmě mělo by to probíhat za soudního dohledu. Také se zde hovořilo o povinném odhal, odhalování, povinném zveřejňování, compulsory disclosure, to je další možnost. Spolupráce s dalšími zeměmi, Ruská federace a Ukrajina. Tam by ta spolupráce byla velice důležitá, velice přínosná, protože některé ty trestné činy a také někteří zločinci se pokoušejí skrývat tam a my si s těmito zeměmi nemůžeme vyměňovat jakožto Europol informace. K otázce stáfu, zaměstnanců, my máme v podstatě krizi za krizí. Došlo k určitému navýšení rozpočtu Enisy a Europolu, poté co jaksi se objevila migrační krize, tak proto byla podpora pro to navýšení rozpočtu. Nicméně my máme nyní 77 eh, pracovníků, 17 eh, přišlo zvýšení toho rozpočtu, ostatní byli pouze přesunuti na jiná pracoviště, takže zde je skutečně potřeba navýšení těch prostředků. A potom ještě boj proti náboru a hate speech, tedy projevům nenávisti na internetu. My zde nevycházíme od nuly, navazujeme na předchozí činnost, část. a Rovněž zde máme tu novou jednotku pro hlášení těch nenávistných projevů Internet Referral Unit IRU a i z parlamentu vychází jasný signál, že bychom se tedy touto věcí měli více zabývat, ale opět potřebujeme na to více pracovníků, aby to fungovalo. Takže to jsou mé reakce na vaše dotazy. Děkuji. Prosím, nemusíte uh, hovořit tak uh, stručně, času máme dost. Já si myslím, že obecně je třeba říci, že nalezení řešení mezi požadavky eh, policejních složek a s eh, zaručením osobních eh, práv a svobod, že je to trošičku zavádějící. Protože my musíme mít eh, velice silný právní rámec, který zaručí ta práva, včetně práv obžalovaných. A Poté můžeme také odpovídajícím způsobem teprve prosazovat tu legislativu v boji proti kyberkriminalitě. Toto je především otázka politická, otázka právní a teprve potom technická a praktická. Na tom se asi shodneme. Za druhé, co lze ještě zlepšit v té implementaci? My v naší zprávě hovoříme o tom, že v oblasti dohod o vzájemné právní pomoci existuje ještě prostor v rámci těchto dohod pro to zlepšení. A vyjmenováváme tam řadu možností. Pak je zde ještě další ambicioznější možnost a ta spočívá v tom, že Evropský vyšetřovací příkaz by se vzal jako jakýsi blueprint pro spolupráci eh, se třetími stranami, včetně soukromého sektoru, ale také s dalšími zeměmi. My například v té naší eh, studii eh, zmiňujeme i jakýsi transatlantický vyšetřovací příkaz. Evropská unie vybudovala tento rámec, tak proč ho nepoužít ambicioznějším způsobem? Děkuji mnohokrát. Prosím dalšího panelistu, paní Joe. Děkuji za vaše dotazy. Já zodpovím některé z nich. První se týkal fragmentace a jak proti ní bojovat. My v té naší studii vidíme, že i když probíhaly eh, v rámci ENISY a EC3 iniciativy na nejvyšší úrovni a jejich cílem bylo posílit spolupráci, tak ve skutečnosti dochází k velice omezené operační spolupráci. Pokud jde o budování kapacit a sdílení informací, prostě nekomunikují ty eh, taktické složky mezi sebou, tedy ty složky, které se snaží budovat odolnost proti kyberkriminalitě. Také na úrovni členských států toto často platí. Členské státy vědí, že existuje ENISA, nicméně říkají, že s ní spolupracují minimálně a spíše náhodně. To myslím potvrzuje, že na té operační úrovni ta fragmentace skutečně je. Za druhé je zde i jaksi horizontální fragmentace. Víme, že Evropská obraná agentura pracuje jaksi odděleně, byť ty tři složky, ta eh, kyberbezpečnost, kyberobrana a odolnost proti eh, kyberzločinům jsou navzájem propojené, tak EDA eh, e se do toho příliš se do té spolupráce nezapojuje. Potom máme určité provizorní dohody, nicméně pokud jde o výměnu informací, z toho bývají většinou eh, policejní složky nebo složky prosazující zákon eh, vyčlenovány. A je třeba, abychom se při implementaci NIS vyhnuli dalšímu tříštění, další fragmentaci. Pokud jde o dohody o vzájemné právní pomoci, všimli jsme si, že řada členských států tyto smlouvy obcházejí a řeší vše bilaterálními či multilaterálními dohodami či smlouvami. To může přinášet určité výhody, ale také to má své nevýhody. Také je dobré si uvědomit, jako tomu někteří kolegové hovořili před chvílí, že otázky právní politiky jsou velice důležité. Ale ty jsou zde také právě proto, že ta, to prostředí kyberzločinu je velice specifické, je odlišné od toho běžného zločinu. A dosud eh, se ten právní rámec nepřizpůsobil těm technickým parametrům kyberkriminality. Ještě kolegyně, pokud chce něco dodat. Ano, pokud jde o váš komentář k EDA, ochraně kritických infrastruktur, já si myslím, že EDA asi mm, toto nemá mít e, na starosti. Alespoň tak to zatím bylo řešeno, byť by samozřejmě šlo argumentovat tím, že mezinárodní bezpečností a kritickou infrastrukturou je úzký vztah, ale toto je asi věc, kterou si členské státy musí řešit sami. Je to věc k diskusi. A pokud jde o propojení o státu a kyberzločinců, je obtížné tuto otázku zodpovědět, protože zde panuje celá řada spekulací. Myslím si, že alespoň ta, ty veřejné důkazy nejsou tak robustní, abychom si přáli. Thank you very much to... Děkujeme, říká pan předseda, děkujeme všem čtyřem našim hostům. Děkujeme za diskuzi, která probíhala. Poděkoval bych rovněž našim poslancům za dotazy, já si myslím, že skutečně my jsme byli ve Washingtonu, víme, že máte dobrou pověst, pokud je o kriminalitu, boj proti této oblasti, je to věc, které se budeme dále věnovat, vrátím se k tomu. Paní Komeš se o tom zmínila, je to pro nás nesmírně důležitá věc, důležitá pro naše občany a my se k tomu jistě ještě vrátíme určitým strukturálním způsobem a rozhodně se na vás a i na Europol rádi obrátíme. Ještě jednou velké díky. A nyní velice rychle bo číslo 10 spolu zpravodajky už jsou zde, takže já nevím, kdo by chtěl ze spolu zpravodajek první vystoupit, prosím. Řekněte mi, jak to vidíte. Roberto, tak eh, jo, tak třeba, dobře. Takže Roberta, nebo, nebo Cecilie. dobře, tak Cecilie. Vážený pane předsedo, vážený já tady beru na vědomí, že bylo eh, rozhodnuto odložit diskusi o pracovním dokumentu. Budeme mít aspoň více času diskutovat o podrobnostech. Ve čtvrtek, až se ve Štrasburku setkají stínoví zpravodaj. A myslím si, že se nám podaří ty naše rozdíly smírnit. Prioritní pro nás zůstává moc, eh, jak si sdílet všech těch osm dokumentů se stínovými zpravodaji. Nicméně je mi trošku líto, že já jsem eh, pozvala eh, skupinu studentů z Lovaně, kteří zde sedí eh, v sále, zdravím je a vítám je zde. A my jsme vedli před naším jednáním výměnu názorů a bylo by byla bych ráda, kdybych je mohla znovu ještě pozvat na další jednání našeho výboru, až budeme mít k dispozici všechny ty příslušné dokumenty. No, děkuji, takže já předpokládám, že jste hovořila za obě dvě kolegyně, nebo ještě pár slov. Dobře, děkuji, děkuji, Claude, velice, velice stručně. Já souhlasím s tím, co bylo řečeno Cecil. Úplně od samotného začátku celého tohoto procesu jsme se snažili nalézt společné body mezi jednotlivými politickými skupinami. Naším zájmem bylo prezentovat jeden dokument ohledně řízení hranic a druhý, pokud jde o aktivní implementaci CEAS. Ovšem, my jsme prozatím dohody v této oblasti nedosáhli a nejsme schopni teda předložit tyto mm, dohody tímto způsobem. Proto bych ráda rovněž poprosila o možnost opětovně vystoupit u diskuze na těmito dokumenty, jakmile budeme mít větší, řekněme, podporu ze strany všech politických skupin a doufám, že ještě před koncem letošního roku, to znamená 21. prosince. Děkujeme, říká pan předseda, děkujeme za toto vysvětlení. Samozřejmě, že tím pádem navrhneme rovněž tento bod na další schůze našeho výboru. Já se omlouvám poslancům, poslankyním, kteří dorazili specificky k tomuto bodu. Poprvé slyším toto vysvětlení o odložení, takže se všem omlouvám a tím se okamžitě, tak ještě jednou, opravdu se omlouvám všem těm, kteří přišli pouze konkrétně k tomuto bodu. Myslím si, že vysvětlení zpravodajek je jasné. A nyní se dostáváme velice rychle ke zbytku našeho dnešního programu. Všichni jsme jistě ve čtvrtek odpoledne unaveni. Máme zde ovšem ještě důležité body, které nás čekají a dalším bodem je 11. Studie o spolupráci EU se třemi, třetími zeměmi v oblasti migrace. Je to rovněž tematická sekce Evropského parlamentu pro práva občanů ústavní záležitosti, která ji zadala. Já nevím, došlo k nějaké změně, říká pan předseda. Takže aha, čili dobře, takže ano, tak proto, já, tak teď už to chápu. Takže Filip de Bruyker má problémy s letem, ale máme zde doktora doktorkou Paulo Garcia, která vystoupí. Podívali bychom se na prezentaci, kterou jsme si zadali v této oblasti, holistický přístup k oblasti migrace, o kterou jsme požádali. Jistě nám to paní profesorka celé vysvětlí a poté samozřejmě spolu s i ostatní poslanci, poslankyně budou moci zadat dotazy, takže prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo, a ráda bych poděkovala za toto nesmírně milé pozvání. Jsem nesmírně poctěna tím, že mohu vystoupit ve výboru Libe za celý náš výzkumný tým, který se zabýval touto studii ohledně spolupráce EU se třetími zeměmi v oblasti migrace. Další slide, prosím. Náš tým, náš tým se stával z koho země, z Ivana Martina, Evropského univerzitního institutu a rovněž Vioriky Bity a Serge Manašvili, který nám pomáhali. Dohled měl profesor Filip de Brucker z ULB, který byl rovněž koordinátorem celé sítě v oblasti migrace a profesorka Kritistina Gortále z Univerzita Pontifika Komila z, uni- z této univerzity, ze španělské sítě, která rovněž se zabývá stejnou problematikou. Rozsah a kontext studie. Šlo o analýzu celkové strategie EU spolupráce se třetími zeměmi v oblasti migrace a azylu. Přesně tak, jak to požádal Evropský parlament usnesení ze 17. prosince 14 specifický přístup se zaměřil na implementaci a hodnocení politického rámce, který řídil spolupráci v těchto zemích, globální přístup k migraci a mobilitě, přístup GAM. Tento přístup eh, samozřejmě EU i členské státy již zohlednili a nyní je důležité se podívat na koherentní a efektivní implementaci a hodnocení všeho, čeho bylo dosaženo. Spolupráce nebo důležitost spolupráce se třetími zeměmi byla znásobena v současné době, nebo je násobena. Máme zde i dohodu, pokud jde o migrační krizi, především uprchlickou krizi nedávný vývoj v této oblasti, kontext. Ráda bych zdůraznila tři zneklidňující trendy. Readmise a řízení v této oblasti je problematika, která se neustále ve evropských projevech projevuje, především vzhledem k nás schůzi z října, která se týká balkánské cesty a akčního plánu Evropské unie. Je to solidarita se třetími zeměmi v řešení uprchlické krize, kterou EU chápe především z finančního hlediska a zapomíná na další aspekty, jakým je například přesidlování těchto lidí. A třetím zneklidňujícím faktorem jsou bezpečnostní otázky rizika v této oblasti po tragických událostech z Paříže a jinde. Ráda bych vám představila strukturu a obsah celé této studie. Po krátkém úvodu víze této pnější dimenze imigrace a asilu a po rychlém přehledu distribuce externích kompetencí mezi EU a členskými státy se první sekce zabývá analýzou hlavních nástrojů, které používá EU ve spolupráci se třetími zeměmi v oblasti azylu a migrace. Tyto nástroje jsme rozdělili na politické, regionální dialogy o migraci, politický dialog, mobilita v této oblasti, právní nástroje, specifické dohody v této oblasti o readmisi, vízové povinnosti, dále samozřejmě zahrnutí této problematiky do asociačních dohod a poté jsou to operační nástroje, regionální programy, rozvojové programy, Frontex dohody a EASO, to znamená externí činnosti. jo, o zmapování finančních nástrojů EU, které jsou opravdu nezbytné, jsou to nezbytné finanční nástroje z DGF, Homnie a i SVČ. My jsme rovněž analyzovali možnosti členských států v rámci bilaterální spolupráce. Ve druhé části jsme hodnotili dopady těchto nástrojů v rámci SVČ jednak s ohledem na dopad ohledně cílů které byly stanoveny dále. Následky povahy využitých nástrojů, funkční rozměr a rovněž výzvy koordinace, pokud jde o implementaci a přijetí na institucionální úrovni. Moldavsko, Maroko, Tunisko. Studie k těmto zemím nám poskytly empirické informace. Část 3. Tam jsou závěry, a určité konkrétní doporučení jednotlivých aktivit, kroků. Na to se zaměřím za chvědečku. Jelikož nemáme čas, budu se věnovat pouze několika z nich. Takže několik doporučení a závěru. Musíme zlepšit rovnováhu mezi jednotlivými prvky globálního přístupu k migraci a mobilitě. Analýza nástroje GAM implementace v této oblasti umožňuje vyřešit nerovnováhu mezi čtyřmi prvky GAMu s cílem bojovat proti neregální imigraci a jasným zaměřením na readmisi a řízení hranic. Takže právní migrace musí být posílena tím, že posílíme cíle v oblasti partnerství pro mobilitu, asociační dohody, které v podstatě uznávají pouze práva pro zákonné, legální migranty, kteří žijí v EU. Dále se snažíme maximalizovat rozvojový dopad migrace, to je pilíř, který je velice důležitý. EU by měla rozvíjet dále mezinárodní ochranu, migraci, zaměření na budování kapacit, Eh, ovšem nedostatečné rétablování těchto lidí, nedostatek politické vůle a rozpočtových možností. Toto vidíme i při eh, implementaci různých finančních nástrojů pro spolupráci se třetími zeměmi. V poslední době vidíme neustálý nárůst výdajů v této oblasti, především v posledních letech. Využití těchto finančních prostředků ale když se podíváme na DEVKO, bývalé a programy ANEAS nebo migrační, asilové programy. Především zde jde o boj proti nezákonné migraci, zatímco zákonná migrace té se nevěnuje dostatečná pozornost. Koherence v této oblasti vidíme pozitivní krok který vidíme v rámci speciálního fondu v této oblasti. Dále je to externí spolupráce. Snažíme se, aby se nevyužívaly finanční prostředky z rozvojových fondů k dispozici, tak tomu bylo v minulosti. Tento nástroj GAM, pokud jde o finanční nástroje, zaměřujeme se na geografické oblasti východní Evropy, jižního Kavkazu, západní Balkán. Tam se a nedávno jsme i se subsaharskou oblastí a východní Afrikou posílili spolupráci. Čili z geografického hlediska tento nástroj musí být trošku mm, vyrovnanější. Dobré by bylo mm, vlastně nezbytné ten přístup partnerství prosazovat. pojení třetích zemí do vyjednávání o nástrojích GAM, to by mělo posílit partnerský charakter v této oblasti, v oblasti mobility, struktury těchto partnerství. Vidíme, že jasné vyjednávání s třetími zeměmi ještě nenastalo. A u RDPP je nedostatek, řekněme, určitého převzetí odpovědnosti na místní úrovni. Tato potřeba je viditelná v oblasti mobility, Měli bychom zvýšit stupeň zjednodušení vízových povinností a považovat mobilitu za jednu z možností pro země, které nepředstavují problém v oblasti nelegální migrace. A rovněž bychom se měli zabývat tím, co nabídnout těmto partnerům po úspěšném ukončení dialogu o liberalizaci víz, tak aby ta udržitelnost reform běžela dál readmisní politika by se měla zabývat především zeměmi původu, bojovat proti dlouhým jednáním a rovněž u těch transitních zemí přistupovat jiným způsobem. Readmisní doložka by tam měla být zahrnuta pouze u důležitých transitních zemí za předpokladu, že je k dispozici veškerá asistence a další, nesmírně důležitá e, záležitost na dalším slajdu, se týká racionalizace a posílené spolupráce. Znásobení regionálního dialogu o migraci. Mnoho zemí se toho zúčastňuje, to ovšem vyžaduje racionalizaci a věnování pozornosti praktickým a operačním hodnotám spolupráce. Finanční nástroje. Je zde mnoho nástrojů z různých politik, vnitřní rozvoj, rozvojová pomoc, politika sousedství, které reaguje na různou logiku, občas se překrývají. To je překážka viditelnosti, koherence a demokratické kontrole. Proto si myslíme, že by bylo dobré zjednodušit tento rámec. Z funkčního pohledu tyto politické nástroje jsou čím dál tím využívatelnější v rámci této dimenze a mohly by pomoci v inicializaci spolupráce. Ovšem, jelikož takzvaná ta soft, měkká legislativa má určité nedostatky, myslíme si, že to že budeme využívat určitou tvrdou legislativu, která umožní právní jistotu a zároveň bude chránit práva migrantů v oblasti sociální záležitosti, admise. Ty výzvy jsou samozřejmě velké především na institucionální úrovni. EU členské státy, koordinace v této oblasti vypadá následujícím způsobem. Členské státy se chtějí zapojit do každé činnosti a aktivity, Ovšem my zjišťujeme, že nejsou schopni zajistit poté svou účast v tom nástroji GAM v rámci regionálního dialogu nebo v rámci partnerství o mobilitě. Systematická výměna informací mezi členskými státy a komisí rovněž pokulhává ohledně bilaterálních kroků i přes povinný charakter loajální spolupráce, si myslím, že by bylo dobré přijmout nějaké sekundární, nějaká sekundární pravidla nebo změnit nařízení Rady z roku 2006, která vyžaduje výměnu informací o bilaterálních projektech, jednotlivých opatřeních a zajištění interní spolupráce před přijetím těchto pravidel. Měli bych jsme rovněž zajistit to, že přidaná hodnota aktivit SVČ bude propojena s bilaterálními akcemi. Ta doložka kompatibility by v nových dohodách reálně se měla být potlačena, pokud jde pokud tam existuje nějaká formální či neformální uspořádání, to by umožnilo uniformní aplikování těchto dohod o readmisi a zároveň zajistilo přidanou hodnotu v rámci mobilitních partnerství. Pouze u multilaterálních projektů, které zahrnují několik členských států, v těchto partnerství by se měly využívat tyto fondy a ne u individuálních projektů jednotlivých států. Institucionální dimenze. Interinstitucionální koordinace. To je předchozí slide. Takže intersexuální koordinace. Máme zde několik subjektů, většina souhlasí s tím, že SVČ zapojení této služby by mělo být posíleno. Proto kapacita a zdroje této služby musí být navýšeny. Dále to jsou styční důstojníci, kteří by měli být vysláni na delegace EU okamžitě, protože tyto delegace by měly být hlavně politickým mm, podpůrným prvkem v rámci projektu GAM. Potřeba zvýšení role Evropského parlamentu v těchto externích aspektech migrace a azylu, například e, určité hodnocení po těchto akcích, interinstitucionální koordinace. Zde se domníváme, že potřebujeme zvýšit koordinace různých priorit v rámci různých generálních ředitelství komise, které se věnují externí dimenzi NIE, HOIM a DEFCO ředitelství. To je důležitý úkol pro místo předsedkyně komise vysokou představitelkou v rámci rady by bylo dobré vytvořit takovou jedinou jednotku, která bude koordinovat všechny subjekty a struktury zodpovědné za externí dimenzi při posílení koordinační role pracovní skupiny na vysoké úrovni pro azyl a migraci. A čtyři hlavní doporučení na závěr, to je ten další slide se týkají větší transparentnosti pro lepší hodnocení a dohled na kontrolu. Hlavní problém při přípravě této studie byl problém ohledně důvěryhodnosti informací a nedostatku hodnotících cvičení. To je překážkou systematického hodnocení dopadu a efektivity projektu GAM distribuce finančních prostředků a implementace projektu. Je důležité periodicky a komplexně hodnotit každý nástroj projektu GAM v oblasti spolupráce i finančních nástrojů. Poslední zpráva o dohodě readmisního charakteru z roku 2011 a zjednodušení vízové povinnosti a mobilitní partnerství jsou z roku 2009. Hodnocení implementovaných projektů. Bylo by dobré nejenom zaměřit se na výsledky projektu a pravidelnost výdajů, ale zároveň na dopad, který tento projekt má na strategické cíle samotného projektu a projektu GAM si myslíme, že je důležité, aby všechny členské státy poskytovaly přesná a komplexní data v této oblasti, které umožní komplexní hloubkové hodnocení při návratu například těchto lidí je důležité, abychom nařízení o statistice v této oblasti a mezinárodní ochraně z roku 11 802 přizpůsobili, je to záležitost navrátilců v této oblasti, počtu těchto lidí podle typu toho, čem, čemu tito lidé čelí, ať už se to týká bilaterálních dohod nebo nějakého jiného mezinárodního nástroje. A zároveň aktualizovat data na základě státní příslušnosti těchto navrátilců. Ale je to dopad na lidská práva u těchto nástrojů. Frontex, externí akce nebo nějaké další nástroje projektu GAM. A poslední věc. Potřebujeme hledat způsoby zvýšení role Evropského parlamentu, pokud je o kontrolu a monitorování externích aspektů migrace a azylu v rámci politických a operačních nástrojů především. Ty jsou čím dál tím uplatňovanější v této oblasti. Pravidelné rozpravy, konzultace o přijetí a dopadu těchto RDBP, KAM, z externích aktivit, evropských agentur. To by mohl parlament konzistentně napomáhat. Role Evropského parlamentu v mezinárodních dohodách, například zjednodušená vízová povinnost, eh, to by nemělo být založeno pouze na článku 218 smlouvy, to znamená prostě dá souladu, ale zároveň by mělo jít o monitoring implementace těchto dohod a především dopad na samotné migranty. To si myslím, že je vše z mé strany. Děkuji vám za pozornost, jsem připravena odpovědět na dotazy. Děkuji mnohokrát. Otázky? připomínky. Cecil, prosím. Já bych chtěla v první řadě poděkovat eh, paní doktorce Andráde za výbornou prezentaci. V mnoha bodech, které zmínila, souhlasím. A mám celou řadu dotazů. Nicméně paní eh, doktorka jak si eh, postupně na většinu z nich odpověděla již v průběhu své prezentace. Já si myslím, že skutečně je zde velká nerovnováha u řady bodů. Také protože my jsme se mnohem eh, více zaměřili na boj proti nelegální migraci. To je také třeba zdůraznit. A je třeba eh, posílit partnerství se třetími zeměmi. To je naprosto zásadní krok Možná je to věc, která by se ještě dala rozvinout. To znamená, co jak si dát eh, výměnou těm třetím zemím. A potom ještě třetí věc mi leží na srdci a ta se týká politiky navracení a spolupráce zdrojových zemí, zemí původu v oblasti návratu. A zde, myslím, jsme obdrželi určitá doporučení, za která chci poděkovat a celkem tedy mohu se připojit ke všem bodům, které byly v bezprávě zmíněny. Děkuji. Jenny. Děkuji mnohokrát. Jiné připomínky? Fabio, prosím. Bohužel bez mikrofonu. eh, non funziona? Ah, eh, grazie per la presentazione. Děkuji také mnohokrát za tuto prezentaci. I já jsem zde našla řadu velice zajímavých bodů a také jsem s řadou z nich mohla souhlasit. Mám jednu zásadní otázku, kterou bych ráda položila, která se týká úlohy členských států a také dopadu jejich politik v této oblasti. Ptám se na to proto, protože vidím, že v té zprávě se hodně hovoří o Frontexu. Podle mého názoru je tam příliš málo zmiňovaná eh, Evropský asilový úřad a pak se tam eh, hovoří o té vnější akci Evropské unie. Nicméně to je něco, co vlastně ještě neexistuje. Evropská unie dosud nemá nějakou jednotnou zahraniční politiku. Bohužel. Pokud jde o Frontex a jeho působení v rámci GAMu, chtěla bych zde upozornit na to, že existují určité dohody, například nedávná dohoda s Řeckem, dohody ze 27. listopadu. A tam spolupráce s třetími zeměmi a přítomnost Frontexu na hranicích je jaksi eh, podpořená rozhodnutími národních států, které si ale zároveň zachovávají určitou autonomii. Nyní Frontex zaslal všem 28 členským státům Unie dopis, tedy všem ministrům členských států Unie, a tam ty dohody o rozdělení úkolů nejsou dodržovány. To znamená, že Řeck, když eh, Řecko souhlasilo s tím, že Frontex bude přítomen na jeho hranicích, eh, tak se to zde vlastně nezohledňuje. Řecká vláda na toto zareagovala tím, že za daných podmínek dohoda o Frontexu nemůže fungovat což tedy znamená, že to nebude fungovat na hranici, která je pro Evropskou unii klíčová. Podle mého názoru to nemůže fungovat, protože ty řecké žádosti, které byly nejprve tedy přijaty, poté zase zamítnuty, podle mého názoru byly velice opodstatněné. Takže ráda bych znala váš názor na tu věc. Děkuji. Paní Hanráde, chtěla byste odpovědět, prosím? Já jsem si přehazovala eh, nějak kanály a tu poslední otázku jsem mm, nezachytila ve sluchácích, takže prosím vás, to bylo o Frontexu. Tam šlo o hotspot v Řecku. Nejsem si jistá, jestli jsem přesně pochytila tedy tu otázku, ale co se týče mého pohledu na roli Frontexu v mm, té otázce hotspotů, registrací na hranicích, zejména tedy v Řecku a Itálii. Já předpokládám, že také budou pomáhat potom při relokacích. Jejich přítomnost se zdá být nezbytnou, zejména v situaci, kdy členská země má velké potíže s tím, aby eh, zvládla tu krizi. My často viníme ty země, které mají tyto hranice, které se potýkají s přílivem uprchlíků. Eh, existuje zde tedy tato tendence a Naše analýzy či náš výzkum ukazují, my se tedy zaměřujeme tam na vztahy Frontexu se třetími zeměmi. A není přesně jisté, co, co se dělá. V posledních letech tedy ta transparentnost už se zvyšuje i co se týče vztahu s Frontexu s třetími zeměmi. Původně to vůbec veřejné nebylo. Mm, Frontex měl jakousi pasivní eh, politiku zveřejňování, to znamená, byli to pouze ostatní, kteří zveřejňovali informace a potom samozřejmě agentura na to reagovala. Já si myslím, že největší starosti ve vztazích Frontexu s třetími děl, eh, stranami nám dělá, co přesně Frontex dělá v rámci um, vztahů, které mají členské země samotné se třetími zeměmi. Víme, že to mohou být různé administrativní kroky, které ustanovují eh, nějakou operační spolupráci, ale nejkontroverznější eh, věcí eh, této hm, spolupráce jsou například společné pobřežní hlídky, společné hlídkování. A tady Frontex nemá kompetence při výkonu eh, kontrol na hranicích. Takže tady prostě máme nějaké eh, jednotlivé eh, uspořádání ustanovení členských zemí. A to pak není veřejné často. Mm, většinou tedy z důvodu bezpečnosti. Třetí země, které, které spolupracují s Frontexem, nechtějí zveřejňovat tyto eh, typy spolupráce členské země to také nechtějí dělat. Takže prostě tam není zřejmé, kde probíhají třeba mezi kým tyhle ty společné hlídky a podobně. V téhle oblasti ale potřebujeme větší transparentnost. A když se tedy Frontex snaží pomáhat eh, členským zemím ve spolupráci se třetími zeměmi, snaží se tedy i o zvýšení transparentnosti. Takže řekněme, že Frontex ty operace do určité míry také spravuje. Doufám, že jsem odpověděla na tu otázku. Ještě tady zasněla taková připomínka, za kterou děkuji, která se týkala politiky navracení, návratů. Trochu mě překvapil poslední vývoj s konferencí v Lavaletě, s přípravou akčního plánu. Vlastně vidět, jak se vrací otázka návratů Nyní tedy to vypadá v podstatě tak, že ta rovnováha, kterou jsme pracně vytvářeli, je nyní porušena, zejména když se vlastně vracíme k otázkám bezpečnosti. Ono navracení tady v té uprchlické krizi není jedinou odpovědí. Děkuji mnohokrát ještě jednou za tuto velmi zajímavou zprávu. Děkuji, že jste mezi nás přišla. Děkuji také kolegům za otázky a komentáře a přecházíme k bodu 12. Kolega Gerard Depré bohužel nemohl přijít, takže ten bod odložíme. Zase omlouvám se všem kolegům, kteří přišli jenom kvůli tomuto bodu nebo kteří na něj čekali. Bod 13. Čekáme ještě chvíli na pana De Jonga, který je na cestě. Tak já využiji ten čas, než on přijde, také vlastně jsem se vsadil se sekretariátem, eh, jak rychle to dokážu dokončit. Možná se mi podaří vyhrát 2 eura, takže přecházíme hned k bodu 14. Tam jsem zpravodajem já. Jde o automatizovanou výměnu údajů o registraci vozidel v Lotyšsku. Je to velmi důležitý bod v rámci dohody s Primum No tady vlastně tedy jde o prezentaci návrhu zprávy, kterou jsem napsal. Koordinátoři rozhodli na zasedání v listopadu, aby tato skupina byla na základě dehontu poskytnuta, tedy tahle zpráva poskytnuta GUE. Já jsem to potom eh, přijal, protože GUE to nezvládlo, já jsem to potom přijal vlastně na základě nalého řízení abychom, aby ta zpráva byla předložena v rámci termínu. My vítáme tu lepší implementaci či kroky pro dosažení lepší implementace rozhodnutí z Primu. Já vím, že e, řada států si nevyměňuje údaje o vozidlech a to způsobuje problémy v těch e, ustanoveních z primu a rada nastavila velmi eh, těsný harmonogram, je těžké to naplnit. Nyní nová lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů pouze v angličtině 14.12. ve 12 hodin, což je v pondělí. Hlasování v Libe bude 21. prosince a na plenárce 2. února. Doufám, že k tomu nikdo nic nebude mít. Souhlasíte s tím všichni? Připomínky nejsou. Dobrá, mnohokrát děkuji. Tak jsem vyhrál dvě eura v té sázce se sekretariátem a nyní se vracíme k bodu 13. což je právní pomoc osobám podezřeným a obviněným z trestných činů, zbavených svobody a právní pomoc v řízeních týkajících se evropského zatýkacího rozkazu. A čekáme ještě vteřinku na pana De Jonga. Any moment. Greet him with, greet him like a rock star as he, <laughs> as he enters. Zatleskejte mu všichni, až sem dorazí. A, ah, už dorazil, tak super. I'm sorry, Mr. De Jong, my, uh... Já se omlouvám, pane De Jongu. Já jsem strašně unavený, ještě jsem si vzal uh, nějaké léky na bolest hlavy, takže teď uh, tady už um, dělám vtipy a uh, každopádně uh, jsem už stihl i odprezentovat svou vlastní zprávu, takže málem jsem stihl i bod různé a datum příští schůze. Já vás nechám si vyndat eh, všechny dokumenty a už jste nachystaný. Dobrá, takže bod 13. Právní pomoc osobám podezřelým a obviněným z trestných činů zbavených svobody a právní pomoc v řízení týkající se evropského dotýkacího rozkazu. Tady jde zejména tedy o stav eh, trialogu. Eh, pan De Jong nám eh, tedy řekl, řekne něco k tomu poslednímu trialogu, který proběhl 18. listopadu a teď nás opravdu zajímá, jaký je stav věcí k tomuto tématu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Naposledy, když jsem o tom hovořil, jsem byl velmi negativní, teď už jsem jen trochu negativní. Ono já nemám jenom špatné zprávy, protože poté, co jsme se setkali se stínovými zpravodaji, eh, také jsme se setkali s nizozemským eh, ministrem spravodlnosti. Tam jsme se dohodli, že eh, tuhle tu složku budou brát, bude brát nizozemské předsednictví vážně, že opravdu se pokusí dosáhnout nějakých výsledků. No, uvidíme, jak to dopadne, jak dopadnou vyjednávání, ale přinejmenším obě strany nyní chtějí dosáhnout pokroku v příštích šesti měsících. Bohužel se nám nepodařilo už najít datum pro trialog eh, do konce tohoto roku, takže prostě nás to čeká někdy v lednu. Takže Lucemburg, za lucemburského předsednictví už to nestihne, bude to za nizozemského předsednictví. K tomu celkovému přístupu, jak se stínovými zpravodaji, tak s předsednictvím rady jsme se dohodli, že asi nejlepší postup by byl uh, zaměřit se na články, které se týkají s těmi žádanými osobami a e, evropského zatykače, protože tím to bude zjednodušené pro lidi, kteří říkají, že v jiných e, těch bodech je problém otázky proporcionality. A výhoda tohoto přístupu by byla, že bychom mohli už začít diskutovat o řadě věcí, které by byly všeobecně uplatnitelné. Takže pokud se potom samozřejmě dal, eh, později do, dohodneme na tom, že to budeme uplatňovat pro další přístupy. Pokud se tedy na tom trialogu dos, dohodneme, že budeme eh, postupovat takto, eh, parlament samozřejmě nic nezmění na svých požadavcích ohledně rozsahu ale jsme tedy otevřeni při nejmenším diskutovat o tom postupu. Při nejmenším nám jde o to, abychom už taky mohli předkládat nějaké texty. A také si myslím, že pokud to koordinátoři tedy eh, schválí v pondělí, tak parlament by mohl udělat hodnocení dopadu na těch změn, které navrhujeme my, oproti změnám, které navrhuje komise. takže chceme se podívat, jak by, jaká by byla situace, kdyby byl přijat náš návrh oproti návrhu komise. To platí eh, třeba také pro otázku lidských práv nebo úspor. Eh, je možné dosáhnout úspor tím, že se zabráníme některým nedorozuměním nebo eh, chybějící spolupráci dané osoby. Další věci, o kterých jsme hovořili se stínovými zpravodaji, tam jsme se většinou o tom eh, dohodli. Samozřejmě ještě čekáme tedy na potvrzení ze strany koordinátorů, ale chtěli bychom si vyžádat právní radu, neformálně, protože formální eh, eh, právní stanovisko by trvalo příliš dlouho, ale chtěli bychom takovou ne, formální odpověď, zejména k té otázce rozsahu směrnice k, k dostupnosti tedy eh, právního zástupce. To je vlastně 27. 28. To se, 27, 28, to jsou úvodní ustanovení. Tam vlastně někdo říká, že tam eh, je menší eh, povinnost Eh, poskytnout právního zástupce. My to prostě chceme nechat přeskoumat právní službou. Otázka je tedy, jestli se musíme řídit definicí předsednictví, protože to není v souladu s naší pozicí. Další věc je všeobecnější. Tady vlastně eh, jde o to ukázat, že Nemůžeme mít situaci, kdy máme tedy celý ten balíček, nějakou cestovní mapu těch procedurálních práv, dosáhneme dohody ohledně všeho, kromě právní pomoci. A proto by tedy bylo zajímavé, kdyby právní služba přeskoumala, zase neformálně, jaké by byly dopady, kdyby například ta žádaná osoba eh, tedy v, v rámci toho evropského zatýkacího rozsahu řekla, eh, nebyla mi poskytnuta právní pomoc a vzhledem k tomu, že zde neexistuje žádný standard o právní pomoci, to neznamená, že nemůžu bojovat proti tomu zatykači jako takovému. A to je trošku komplikované, protože ten evropský zatykač eh, byl vždycky implementován na základě toho, že jednoho dne bude existovat rámec pro právní pomoc. Takže to by byl zajímavý vztah a je to důležité zejména proto, že existují členské státy, které by chtěli, aby vůbec neexistovala tahle ta směrnice. A vlastně to je takový argument na naší straně. My říkáme, je jedno, jak to vypadá, ale dříve či později budeme potřebovat něco k té právní pomoci. Takže Takhle to vypadá. Já doufám, že koordinátoři podpoří náš přístup a potom budeme mít tedy hodnocení dopadu do konce března nebo někdy na začátku dubna. To si myslím, že je dobrý harmonogram a právní služba možná eh, by se mohla vyjádřit ještě rychleji eh, někdy v lednu. Pak to budeme zase o tom diskutovat s předsednictvím a já doufám, že, to, že nás čekají konstruktivní diskuse. Děkuji, pane De Jongu. Já jsem toto trošku sledoval. Je to velice obtížné téma a přeji vám skutečně hodně úspěchů a také eh, té během toho nizozemského předsednictví, protože to ono to není složité pouze technicky, ale je to také trošku politicky eh, ožehavé, protože v zemích eh, dochází ke finančním škrtům a určité procesy potom nemůžou být prováděny, takže budu vám držet v první polovině příštího roku palce. Ještě zde Máme paní Činiči, která chce také hovořit, protože se účastnila trialogu. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já zde hovořím za paní Birgit Cipel, proto se budu snažit hovořit anglicky. Birgit se omlouvá, nemůže zde dnes být německá sociálně demokratická strana, protože má, má tedy běžnou eh, konferenci v, Paři, v Berlíně. A já mám za vyřídit, že plně podporuje přístup zpravodaje, vyžadovat eh, hodnocení dopadu našich eh, podstatných pozměňovacích návrhů a požádat právní službu o vyjasnění nám umožní mít v rukou pádnější argumenty pro podporu naší pozice. Bez ohledu na to, jak silná je opozice rady, neměli bychom ustupovat, ale měli bychom se držet eh, našeho závazku toho, že osoby eh, obviněné či podezřelé mají mít právo na eh, řádný spravedlivý soud. Děkuji. Kdo si ještě přeje vyjádřit se k tomuto bodu? Nikdo. V tomto případě ještě jednou poděkuji panu De Jongovi, ještě jednou vám popřeji mnoho štěstí v dalších trialozích za nizozemského předsednictví, které zde bude zcela jistě velice aktivní. Já jsem se již setkal s budoucím velvyslancem, zmiňoval konkrétně mezi jinými i toto téma. Bude to tedy jednou z priorit nizozemského předsednictví, takže i my bychom měli být co nejaktivnější. A kolegové, ještě než vás pustím, než se eh, rozejdeme, tak je zde bod 16, příští schůze ve čtvrtek 17. prosince v 9.30 ve Štrasburku. Takže setkáme se ve Štrasburku, kde je to eh, náročné eh, tak jako tak. A pak ještě další jedna setkání bude ale v Bruselu 21. a 22. prosince. Různé máme nějaké body, různé nemáme. Takže vážení kolegové, mnohokrát vám poděkuji za vaši dnešní účast. Velice to oceňuji, zvláště ty z vás, kteří zde vydrželi až do konce. Ještě jednou děkuji.